Muito boa tarde. São. Está reiniciada. Zasedání je znovu zahájeno. Začnu sdělením eh, hlasování zítra v pátek 19. června bude rozděleno na jednotlivá období podle počtu podaných pozměňovacích návrhů a podle požadavků na eh, podané Eh, podané pozměňovací návrhy. Takže to tedy k organizaci hlasování. Tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Mm, co se týče prioritních informací, tak je tady aktu, byl zveřejněn aktualizovaný pořad jednání. Předpokládám, že nejsou námitky, to znamená, ta, tyto změny jsou tímto přijaty a zítra budou proběhnout tři kola hlasování. A teď přecházím tedy k oznámení výsledků druhého kola hlasování. Ty výsledky jsou následující. Začínám následujícím bodem. Takže odstavec 3 přijato, odstavec 4, část první přijato, odstavec 4, druhá část přijato, odstavec 5, první část přijato, odstavec 5, druhá část přijato. Odstavec 5, třetí část. Přijato. Pozměňovací návrh 10. E, na odstavec 7 přijato. Pozměňovací návrh 11. Změna odstavci 9 přijato e, Odstavec 10. První část přijato. Odstavec 10. Druhá část přijato. Odstavec 10. Třetí část přijato. Odstavec 11. První část přijato. Odstavec 11. Druhá část Přijato. Odstavec 13. Pozměňovací návrh 5. 1. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Druhá část zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Zamítnuto. Odstavec 14, první část přijato. Odstavec 14, druhá část přijato. Odstavec 15, první část přijato. Odstavec 15, druhá část přijato odstavec 18, První část přijato. Odstavec 18, druhá část přijato. Odstavec 18, třetí část přijato. Odstavec 18, čtvrtá část přijato. Návrh 6, odstavec 21, zamítnuto odstavec 30, zamítnuto, odstavec 31, první část přijato, odstavec 31, druhá část přijato, návrh 3, k odstavci 33 zamítnuto, pozměňovací návrh 7, k odstavci 36 Zamítnuto. Návrh 12, k odstavci 41 přijato. Návrh 41 část 1 padá. Se 41 také padá, druhá část 40, za 44 přijato. Návrh 8 k odstavci 49 zamítnuto. Odstavec 50 zamítnuto. Odstavec 51 první část přijato Druhá část také přijato. Třetí část také přijato. Návrh 52 eh, přijato, návrh 53 přijato, poté pozměňovací návrh 4 v odstavci 56 zamítnuto. Návrh 9 k recitálu C přijato. Na něco návrh 1 po recitálu H zamítnuto. Toto jsou výsledky k pozměňovacím návrhům bankovní unie. Teď se dostávám k výsledku hlasování o bodu eh, z rozpočtu, doporučení rozpočtu 2021. Výsledky jsou na obrazovce kde jsou podrobně uvedeny a to já budu ústně prezentovat jenom závěry. Pozdění návrh 24 zamítnuto, návrh 7 zamítnuto, návrh 8 první část zamítnuto, návrh 8 druhá část zamítnuto,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 Zamítnuto. Odstavec 7. Přijato. Návrh 16. K odstavci 8 zamítnuto. Odstavec 8, 1 přijato. Odstavec 8, druhá část přijato. Odstavec 9, první část přijato. Odstavec 9, druhá část přijato. Odstavec 11, první část přijato. Druhá část přijato. Návrh 17 k odstavci 13 zamítnuto. Návrh 22 k odstavci 13. Zamítnuto. Odstavec 13. Část textu 1, druhá část přijata. Návrh 1 k odstavci 17. Přijato. Návrh 14, podstavce 20, zamítnuto. Návrh 23 přijato. Odstavec 23 přijato. Teď se dostávám k návrhu 25. Zamítnuto. Odstavec 26, první část. Přijato. 26, druhá část. Přijato. Návrh 18 odstavci 27 přijato. Odstavec 30 první část přijato. Druhá část. Přijato. Teď se dostáváme k odstavci 31, návrh 2. Zamítnuto. Návrh 26, odstavci 33. Zamítnuto. Návrh 27. Zamítnuto. Návrh 19 odstavci 38 přijato. Návrh 28 zamítnuto. Odstavec 41 první část přijato. Druhá část také přijato. Pak máme návrh 3D k odstavci 45, zamítnuto. Návrh 20 k odstavci 49, zamítnuto. Odstavec 49, původní text přijato. Odstavec 51, návrh 21, zamítnuto. Návrh 4, ústavce 57, přijato. Návrh 5, recital, po recitálu A, zamítnuto. Návrh 6, po recitálu B, také zamítnuto. tím jsou um, výsledky dosavadních hlasování k bankovní unii zveřejněny. A přecházíme k dalšímu hlasování. Ještě než začneme, tak chci dát slovo kolegyni Holmeier která se chce vyjádřit k návrhu rezoluce k otevření eh, řízení proti premiérovi České republiky. Jde o nekorektní využívání ruských peněz a střet v zájmu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Hmm, dnes eh, budeme hlasovat o návrhu k znovu zahájení vyšetřování proti premiéru České republiky z důvodu zneužívání evropských prostředků a potenciálnímu střetu zájmu. Tento návrh byl vypracován eh, přes jednotlivé frakce a je založen na výsledku mise eh, výboru KONT. Eh, v Česku není funkční systém k zabránění eh, střetu zájmů. Systémová netransparence eh, stěžují efektivní kontrolu a nebrání střetu zájmů. Kromě toho je nejvyšší kontrolní úřad omezen ve své práci je vypájen tlak na úředníky a pokud by se potvrdil závažný střed zájmu, musí být vyřešen. Eh, jsou tady tři důvody. Jednak odstranění střetu zájmů anebo zdržení se rozhodování, které by mohly vést ke střetu zájmu. Pokud to není možné, tak důsledku eh, zbývá jenom e, odstoupení. Proto požaduji e, split votes a separate votes, abychom neoslavili ten návrh. Evropské dotace by měly být ve prospěch většiny občanů, několik jednotlivých oligarchů. Po tomto příspěvku jsme nyní schopni eh, otevřít a vysvětlit třetí kolo hlasování, tím otevíráme, budeme pokračovat do 19 hodin 45 minut. Hlasování bude proběhovat podle stejných podmínek, takže tím otevírám třetí kolo hlasování. Máte čas do 19.45 hlasovat. Výsledky třetího kola hlasování budou veřejněny 20 hodin 15. A tím končím toto zasedání. Děkuji.